Uh, Milí kolegové, dámy a pánové, prosím, usaďte se všichni a přivítejme všichni zde členy výboru pro energetiku rumunského senátu, kteří se k nám dnes připojí a máme zde i předsedu výboru Rumunského senátu pro energetiku a dopravu. Chci nám všem připomenout, že náš výbor před mnohými lety byl rovněž společným výborem s dopravou. Tedy, když se zamyslíme nad tím, co se skrývá za naší zkratkou ITRE, tak rozhodně tam ještě ten transport, a doprava je. Teď už jsme rozpojeni s dopravou, stále přesto nám zbývá celá řada aktivit. Jednou z těch závažných je, jsou investice do energetiky, infrastruktury, a průmyslových odvětví, no a tím hlavním odpovědným za celou tuto problematiku v Evropské unii je místo předseda Jirky Katajnan, bývalý premiér Finska. Dnes k nám přišel jako host a pokračujeme v dialogu s ním v rámci strukturovaného dialogu. A já vám velice děkuji, pane místo předsedo, že jste zde přišel a že k nám chodíváte takto často. Obdivujeme to. Jste místo předsedou pro konkurenceschopnost, investice, růst a pracovní místa. To je můj, moje pořadí, nikoli opačně. Já věřím tomu, že vždy musíme začít konkurenceschopností, pokud chceme skončit u toho většího počtu pracovních míst. Takže já si dovoluji přeřadit tyto pojmy, i když obsah je nakonec totožný. Pan místo předseda Katajnen je pravidelným návštěvníkem našeho výboru, zejména z důvodu významu strategického fondu EFSI. A chci ještě všem kolegům připomenout, že právě ITRE bylo silně zapojeno do tvorby pravidel a pravidla 54 EFSI. Spravodaj, spravodajka to byla paní Van Brent a i je dnes mezi námi. Výhradní kompetence u zdrojů financování, většina oblastí, investičních oblastí pro ITRE, nyní je třeba sledovat, bedlivě sledovat, jak se vše vyvíjí. Pane místo předsedo, my jsme velice rád, že jste mezi námi, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, je mi vždy ctí a potěšením, že jsem zde. Já se budu věnovat celé řadě záležitostí, které souvisí s mým pracovním programem a zároveň i s činností konkrétního tohoto výboru ale meritoricky zde musím říci, že se mi velice líbí strukturovaný způsob, jak vést dialog, nikoli pouze naslouchat a tak dále. Myslím si, že když už budou pracovní programy příští rok, tak to pak budeme moci vše ještě zkontrolovat a projít znovu. Takže děkuji za tuto příležitost. A nyní to horké téma. Ocel Téma dneška. Jak je vám známo, ocelářství stojí před opravdu těžkými dobami, před mnohými výzvami a ozývají se hlasy jak z odvětví, tak ze strany členských států, aby se s tím něco udělalo. Komise se tím zabývá už půl roku a právě i na zasedání Rady pro hospodářskou soutěž to téma bylo na programu dnes. Přicházíme s sdělením pro tuto problematiku. My už máme 37 opatření, obranných opatření, eh, včetně 16 týkajících se dovozu oceli z Číny, 9 dodatečných vyšetřování týkajících se výrobců v ocelářství je v současné době ještě kromě toho vedeno. Eh, kromě eh, úrovně povinností máme ochranné nástroje, které spolehají i na členské státy v těch klíčových stádiích vyšetřování. Na komisi se žádá mezi jinými, aby provedla eh, plnou analýzu zájmu EU a například i zájmu uživatelů a přesně propočetla eh, vše dle pravidla menší povinnosti. Tady se to nedá srovnávat s jinými odvětvími doslova, ale čím se v současné době zabýváme? Komise zahajuje vyšetřování na základě například hrozeb. To už bylo možné v minulosti, nyní můžeme toho nástroje požívat šířej. Jinými slovy, my nečekáme na to, aby někdo už v rámci toho rezortu byl poškozen. Zamýmáme se o danou záležitost, dochází-li už ke hrozbě, už na tomto stádiu a je třeba případně zavést prozatímní opatření, pokud vidíme, že dochází k signifikantnímu vývoji a tři měsíce před přijetím přechodných opatřeních, pokud jsou podmínky správné, je třeba notifikovat. Čím se budeme zabývat? u záležitosti, které si nežádají změnu smluv, ale snížíme toto období, zkrátíme o jeden měsíc z devíti na osm. zvyšíme využívání, s intenzivními tedy písemné konzultace právě v obranných eh, prostředcích v obchodní činnosti. Je možné připo- přistoupit k těmto opatřením i po informování členských států, pokud by eh, šlo o opravdu urgentní okolnosti. Budeme rovněž eh, strukturizovat všechny kroky, včetně přísných postupu a i slyšení, eh, které obsáhnou všechny zainteresované strany. Zároveň bychom si přáli, aby spoluzákonodárci, tedy jak rada, tak i jiní, se ujali své odpovědnosti při modernizaci nástrojů pro obranu obchodu. Na rok 2013 tam bylo sdělení o návrhu nařízení Um, nezávazných uh, vodítek komise a uh, cílu zvýšené transparentnosti a předvídatelnosti, uh, boj s odvetnými opatřeními, snadnější procedury optimalizace přeskumu a kvalifikace určitých praktik v legislativě. Proč tam nebylo návrh nové legislativy e, totiž protože i v stávajícím rámci máme možnost zlepšovat. Totiž litera zákona by se měla týkat i ocelářství, nikoli pouze surovinového trhu a energetiky. Pokud se to zdá rozumné. Rovněž bychom si mohli lépe e, být schopni propočítat cílové zisky, e, pokud vše adekvátně posoudíme. Co bychom mohli? K čemu bychom mohli dodatečně přistoupit? V oblasti případných legislativních změn tam bychom měli spíše postupovat v kontextu modernizace či návrhu na modernizaci těchto nástrojů, což sníží počet postupů a rovněž i měsíců na další eh, minimum, totiž šesti. Pak bychom ještě měli mít i lhůty, například pro vzorky, vzorkové dialogy či jednání se zainteresovanými stranami a přizpůsobení. Ehm, děkuji. Rovněž konzultační eh, postup členských států měl by získat lepší řád, eh, totiž například nepřipouštět odvolání na ve stádiu eh, konečných opatření. No a rovněž chceme mít systém takzvané ehm, vstupní surveillance, čili dohledu. Tam se s nimi počítá na základě automatického licencování dovozu a je možné je zavést, kdykoliv se zdá, že může být ohrozena, eh, ohrozeno bezpečí či poškození eh, výrobci. A tady se to týká pouze obchodu, což ale nevysvětluje všechny obtíže, se kterými, eh, na které narážíme, které je třeba provést, ta opatření, abychom byli konkurenceschopnější a tak dále. Jsem si jist, že mnozí z vás se zajímají i o obsah toho sdělení. Určitě je stojí za to pročíst, určitě tady budeme muset spolupracovat. Pak implementace pracovního programu na rok 2016. Ta pokračuje, pracovní místa, růst a investice jsou stále našimi prioritami. Fond EFSI už funguje, je operační, a pracujeme na zlepšení prostředí pro investory a snažíme se maximálním způsobem využít výhod globálního obchodu a já vám brzy poskytnu aktuální informace. Cílem je dát nový náboj společnému jednotnému trhu, pomáhat malým středním podnikům a startupům tím, že budeme odstraňovat regulatorní překážky a e, usnadňovat financování vzdělávání. Máme celou řadu iniciativ, jak už jsme v říjnu loňského roku je vyčíslili v rámci strategie pro jednotný trh a já si domnívám, že právě tento třetí pilíř je nejdůležitější částí investičního plánu. Rovněž se dále věnujeme i strategii v oblasti digitálního trhu a energetického trhu. Máme první sestavu opatření týkají se autorských práv a digitálních smluv. E, to bylo v prosinci. Teď máme tři balíčky, se kterými chceme přijít, e, včetně revize nařízení o ochraně e, E, spotřebitele a to je vše. E, vždy přítomno ochrana spotřebitelů v rámci jednotného trhu. Snažíme se aktivně sledovat i zprávu pěti předsedů, která se týká EMU, čili završit bankovní unii, budovat kapitálovou unii, posilovat multilaterální dohled a vyvojnout evropský pilíř sociálních práv. E, minulý týden zaš třeba v této poslední oblasti právě konzultace a doufáme, že budeme mít agentu pro nové dovednosti v květnu. Investovali jste mé mnoho úsilí do pařížského samitu ke klimatickým změnám a nyní musíme přistoupit k dalším krokům. Pokračujeme v akčním plánu k oběhové ekonomice, se kterou jsme přišli loni v prosinci. Nyní pracujeme na udržitelné celoevropské strategii a rovněž na udržitelných rozvojových cílech OSN. Nyní pár slov o našich vlajkových projektech, tedy plán investic pro Evropu a začnu u těch projektů, které už přinášejí ovoce. Jako eh, se doposud zná, Evropská investiční banka schválila 54 projektů pro financování v rámci EFSI což představuje 7,2 miliard eur. A e, stále více projektů je vybíráno e, každý měsíc. Z těch, které byly dosud schváleny, se polovina týká obnovitelných energií, pak energetické účinnosti a investic do nízkouhlíkového růstu a pak ještě kromě toho digitální sféra, sociální infrastruktura, doprava i přístup k financování pro menší podniky. EIF podepsal finanční dohody se 150 malými středními podniky, e, což znamená 3,4 miliardy eur. 125 tisíc evropských e, midcapů a e, malých středních podniků by mělo z toho těžit investice obecně, když to sečteme, tak už obnášejí 76 miliard eur a to je pouhých pár měsíců. 22 členských států už těží z EFSI, včetně malých ekonomik jako Slovinsko, Estonsko, Bulharsko a Chorvatsko veřejní a soukromí promotéři si mohou žádat o pomoc z nového evropského investičního poradního hubu. A zároveň rozjíždíme portál pro evropské investiční projekty, kde si mohou ti, kteří chtějí eh, u nějakého projektu něco prosadit, zveřejňovat eh, své informace. A konečně komise se zabývá i žádostivým programem pro odstraňování regulatorních a správních překážek investicím a tvorbou lepšího obchodního prostředí, podnikatelského prostředí díváme se, děláme si takový přehled všech výzev, no a v listopadu loňského roku jsme přijali výroční eh, růstový přehled a tam jsme měli i takové, taková shrnutí pro každý členský stát, eh, kde navrhujeme, jak je možné odstraňovat překážky. Komise už přišla s unii kapitálových trhů, eh, digitálním trhem a jednotnou tržní strategii a energetickou unii. To vše investorům prospěje a 22. února jsme společně s Evropskou investiční bankou zveřejnili informační brožuru, tak aby místní samozprávy a jiné orgány byly schopny kombinovat fondy EFSI a ESI. Díky těmto dvěmi nástrojům, dvěma nástrojům můžeme mít doplňující, vzájemně se doplňující nástroj eh, v rámci tohoto rámce. A nyní pár slov o dalším mém tématu, za který odpovídám, totiž oběhová ekonomika. Tady máme deset priorit pro širší agendu pro pracovní místa a růst. I to se úzce váže s energetikou, klimatem a jelikož se snažíme všichni globálně přicházet ze závazky, tak to na to naváže a rovněž i na závazky OSN z, z loňského září. Právě oběhová ekonomika může silně přispět k těmto cílům, k jejich naplnění. Snažíme se vše koncipovat udržitelným způsobem z pohledu podnikatelů a mělo by to i významným způsobem zlepšit naši konkurenceschopnost. My už jsme světovou špičkou v oblasti zelených technologií. Pokud bychom byli schopni ještě snížit například závislost na vzácných surovinách eh, či volatilitě cen na světových trzích, tak můžeme svou pozici ještě posílit. Nové obchodní modely v rámci oběhové ekonomiky rovněž hrají důležitou úlohu. Komise investuje přes 650 milionů eur v rámci projektu Horizon 2020 a to vše se uskuteční v nejbližších dvou letech. Kromě toho se snažíme pomáhat udržitelné infrastruktuře a investicích do ní. Právě v kontextu EFSI testujeme rovněž nápad rozjet platformu společně s EIB, abychom v rámci národních bank prosazovali investice do oběhové ekonomiky. I EFSI říká či nahlíží na efektivitu zdrojů jako na jeden ze svých klíčových cílů, tedy transformace do nízkouhlíkové a oběhové ekonomiky tomu prospěje. A nyní, pane předsedo, pár slov ještě k horizontu 2020. Jak už jsem předeslal, všichni víme, že Evropa má mnoho naléhavých výzev, se kterými se musí poprat, ale zároveň je nám známo, že výzkum a vývoj je nástrojem pro budoucnost a je to zároveň základní prvek posílení růstu a pracovních míst. Horizon 2020 je největší světový výzkumný program, má tam 77 milionů eur investic a loni jsme využili 2,2 miliardy eh, toho, abychom vytvořili EFSI, což znamená, že za několik měsíců už jsme byli schopni vygenerovat eh, investice v mnohem vyšší hodnotě než ty 2, eh, 2 miliardy eur. Horizon 2020 tedy plní své cíle. Už jsme podepsali téměř 7200 grantových smluv, kde i Evropská unie přispívá. Hodnota obnáší 12,6 miliard eur a máme tam 31 tisíc účastníků, tedy 7200 grantových smluv, 12,6 miliard eur, 31 tisíc účastníků eh, bude mít přístup k těmto prostředkům v tom 13 grantových smluv týkajících se Evropské výzkumné rady. Eh, Příprava eh, pracovních programů bere v potaz nejnovější poznatky, konkrétní studie, prognostiku, výsledky konzultací se zainteresovanými stranami a rovněž i naše priority s cílem vše utvářet tak, aby to mělo eh, významný eh, rozsah. Například v současném pracovním programu 670 miliard eur eh, na in Industrii 2020 a 179 miliard eur na internetové, na internet věcí máme rovněž příležitosti pro investory na dva roky dopředu. Jsou to zjednodušené programy a tam právě do výzkumu a vývoje se dá tedy snadno vkládat s větší jistotou prostředky. Horizon 2020 je atraktivní. Máme 84 tisíc návrhů, kteří, eh, které se snaží žádat celkem o 246 miliard eur. Budeme rovněž provádět vyhodnocení eh, v poločase Horizontu 2020 a tam budeme moci eh, vše proanalýzovat a případně i změnit určité podrobnosti. Musíme se rovněž zabývat Evropskou investiční radou, která bude muset podpořit nejslíbnější inovátory a rovněž Eh, souznění eh, s digitálním světem, úloha eh, zemí v výzkumu a vývoji, facilita politické podpory, národní hodnocování rámcových programů, eh, migrační záležitosti, bezpečnostní aspekty a další zjednodušování. Já už, pane ministře, tady, eh, tady ukončím. Děkuji, mám toho hodně ve svém portfoliu, snažil jsem se pohovořit o všem. Děkuji mnohokrát, pane místo předsedo, děkuji vám také za váš komplexní přístup. Eh, krásně jste eh, nám popsal, jak spolupracujete se sedmi různými komisaři, je tedy jasné, že je váš eh, rozsah působnosti velmi široký. Já bych teď požádal představitele politických skupin, aby hovořili maximálně dvě minuty, ostatní kolegové maximálně jednu minutu. Máme velmi dlouhý seznam řečníků a času málo. Paneler za EPP. Děkuji mnohokrát za to, že pan komisař nám přednáší nejenom strukturovaný dialog, ale také konstruktivní dialog. Problém s těmi dvěma minutami eh, není dost času, ale Chci položit tedy jednoduchou otázku. Jakým způsobem eh, se podmínky pro obchodování v této souvislosti mohou eh, pomoci řešit situaci například s Čínou, když to navážeme na obchodování s povolenkami ETS, když víme, že demonstrují oceláři, eh, evropský ocelářský průmysl skutečně bojuje o život a musím říci, že samotné náklady pro Eh, naše voliče eh, při zavedení nového systému obchodování s povolenkami by bylo více než 100 milionů euro a skutečně u nás třeba už pak na investice nic nezbyde. Budeme už potřebovat jenom nějakou záchranou injekci, eh, protože nové investice už prostě probíhat nebudou. A kdo to všechno převezme, budou možná Spojené státy americké. Musíme si tedy klást otázku, jak bojovat proti těmto nerovným, nespravedlivým podmínkám a další zátěži, která ze systému ETS vychází k horizontu 2020 a napojení na EFSI. Vážím si eh, kroků, které byly provedeny eh, v řadě nástrojů pro malé střední podniky a různé, zvláště u eh, Enifinu, ale je tam jedno téma, které z mého pohledu je trošku náročnější a to je eh, kritérium pro určitá průmyslová eh, odvětví. Samozřejmě máme tam 11 milionů lidí, což znamená větší podíl, než mají třeba některé průmyslová odvětví. Proto by mě zajímalo, jak byste k tomu rád přistupoval. Děkuji mnohokrát, pane kolego. A SAD, prosím, děkuji mnohokrát za to, že jste se zmínil o celé řadě různých otázek. Musím říci, že si uvědomuje, že musíme měnit naši ekonomiku, investovat do ní, buď bude trvale udržitelná, nebo nebude. A e, právě tady musíme dosáhnout rovnováhy. EFSI v této situaci nám e, podmínky výrazně nezmění, ale ponechme si je jako důležitý nástroj, který nám může v tomto směru pomoci. A hlavním cílem tohoto výboru, když vstoupil do diskusí o pozměňovacích návrzích zprávy a podobně, když chtěli, aby se instituce dohodly, aby se shodly na nějakém řešením. Aspekt trvalé udržitelnosti, nikoli investování pro investování, ale především, abychom to eh, skutečně využili pro ekonomiku. To se týká mých hlavních otázek. Ono se velice obtížně nyní zjišťuje, zda se to v praxi osvědčilo protože máme celou řadu projektů. Takzvaný shortlist komise byl už schválen, máme tedy nové projekty a pro nás je velice obtížné eh, využít hodnotící tabulku scoreboard, jakým způsobem eh, to můžeme dopředu použít, abychom měli možnost vidět, jak se daný projekt hodnotí, jaké skóre získá. A dále energetická účinnost. To je velmi důležité pro tento výbor a to souvisí také s velmi malými projekty. A ono je snadné investovat do větších projektů, ale mnohem obtížnější je zavést všechny ty menší projekty, realizovat je společně, jak fungují platformy, jak s nimi funguje spolupráce. Je to velice důležitý návrh ve Francii, například energetická účinnost v bytových nemovitostech. Jakým způsobem chceme takový projekt podpořit? Jinak můžeme skutečně dobře shodnotit. Já se omlouvám, já budu muset za chvilku odejít a moje asistentka tady je, aby naslouchala zbytku programu. Děkuji mnohokrát. Paní Kalas za Alde. Děkuji. Bylo velmi zajímavé naslouchat vašim hlavním bodům. Jak víme, právě pro zaměstnanost a růst eh, jsou pracovní místa ve výzkumu inovacích nesmírně důležitá, zvláště pro Evropu, protože na tuto oblast se chceme zaměřovat. Když vidíme, s jakými problémy se Evropská unie potýká, migrační krizí a podobně, Ehm, tím přichází také celá řada nákladů. Jak zaručíte, že se tyto finanční prostředky neodeberou z rozpočtu na výzkum a inovace? Děkuji. Pan Maragal za zelené. Děkuji, pane předsedo. Také chci poděkovat komisaři za informace, za to, že se k nám dostavil. Mám několik konkrétních otázek první řadě takovou obecnou, jak nahlížíte na fungování toho hubu a jaká očekávání od toho máte, jak se využívá, jaké druhy služeb a, a jaká propojení umožňuje. Stejně tak portál, protože nedávno byl tedy vytvořen portál a je třeba také zhodnotit jeho fungování. A podobně jako předřečnice bych se chtěl zeptat, jak se využívá ten scoreboard, ta srovnávací tabulka, jaké aplikace se tam sledují a dále uvedu několik příkladů. Neměl jsem příliš mnoho času to dopodrobně prostudovat, ale jsou tu určité věci, které mě znamenají. Ve Španělsku eh, se zabýváme biotechnologií, ten koncept je výborný a probíhají kontroly. Vy asi víte, jak tam ta situace probíhá, ale záležitost je to kritická. A pak jsou tam e, tři projekty na dálnici, tedy zmínil jste tři projekty Slovensko, Nizozemsko a Německo. E, jsou to milionové částky e, na infrastrukturu, tedy na vybudování dálnic. Toto kritérium odpovídá té debatě a vlastně pravidlům EFSI, co se týče uplatňování prostředků a nebo italská rafinerie Milacho s 30 miliony z EFSI, aby eh, vygenerovala 25 milionů, a nebo budování dvou lodí ve, Španělku, ve Španělsku se 70 milionovou investicí, aby vygenerovala 50 Myslím, že to jsou dostačující příklady pro to, aby se bral v potaz ta reálná aplikace těch kritérií, na kterých se zakládá EFSI. A pak ještě jedna obecná otázka. V tuto chvíli, jaký je ten efektivní multiplikátor, eh, který eh, se používá v těch sedmi miliardách? Násobíme to 15 nebo ne? Thank you very much, colleague. Um kolik... Kolega Neoklisiliki Sagoe. Eh, vážený pane místopředsedo, to, co potřebujeme, je vytvořit nové fondy pro veřejné investice, abychom podporovali reálnou ekonomiku, protože jedině tak se můžeme dostat z krize a z recese a dosáhnout růstu eh, pro ve prospěch lidu. Zdá se však, že komise nám nabízí pouze záruky pro velké společnosti, které investují. Komise přitom nabízí eh, finanční prostředky na investice, ale současně chce seškrtat Eh, finanční prostředky ze současných programů. 16 miliard ze strategického rámce například. To je z programu Horizont a CEF. A je zcela zřejmé, že tyto finanční prostředky jdou především do rozvinutých zemí EU a země, které v důsledku úsporných opatření a memorand byly skutečně rozloženy. Jak vysvětlíte toto? první kvartál eh, letošního roku. Řecko a Kypr nejsou v investičním plánu komise. Proč není v těch 42 programech infrastrukturních inovací e, žádný program pro ně. Proč tam není žádný program pro malé a střední podniky a pro ty země, které trpí recesí? Jak chce komise tyto zmíněné země podporovat, které se setkávají se závažnými problémy v důsledku těch úsporných opatření? Pan Borelli. Děkuji, pane předsedo. Jen dvě takové úvahy, pokusím se hovořit stručně. V první řadě pan komisař eh, řekl, eh, nebo hovořil o antidumpingových opatřeních a já si kladu otázku vzhledem k tomu, že komise, jak se zdá, a chce udělit určitý ekonomický statut Číně, tak následně tedy už se nebudou uplatňovat určitá opatření. To znamená, dojde k určitému odblokování těch obraných e, obchodních opatření. Já nevím, jakožto podnikatel, e, jak se k tomuto budeme stavět. Pak e, druhá úvaha. v lednu jsme trošku seškrtali prostředky 2000, horizontu 2020 Eh, jeden, eh, tedy vlastně jeden ze čtyř projektů je eh, vlastně nasměřován na nástroje pro malé a střední podniky. Samozřejmě já tu nechci nějak generalizovat, ale nevím, zda máme dostatečné prostředky pro všechny i výtečné projekty. Myslím, že nemůžeme tady dělat nic víc. S někými 500 miliardami ve fondu EFSI pro Horizon 2020 a pro nástroj pro malé a střední podniky. Zítra ráno, ne za rok, budeme schopni financovat projekty, excelentní projekty malých a středních podniků, které generují inovaci a to okamžitým způsobem na našem kontinentu. Budou to významné nástroje pro získání důvěryhodnosti pro investory z jiných kontinentů. Děkuji paní Kapel za e ENF. Äh, Děkuji, pane předsedo. Mně se líbí, že zahajujete dialog tématem ocel to je v skutku velice upřednostněné téma pro celou EU, pro evropský ocelářský sektor, který opravdu trpí a neustále trpí pod ranami stovky tun oceli k nám neustále pluje z Číny a i z jiných třetích trků a tam i slabá Čína se snaží té oceli zbavit, tedy rozhodně musíme modernizovat nástroje pro ochranu trhu a já doufám, že vše, co je přípustné trestům, sankcím, bude profilováno spíše americkým stylem. Totiž ocelářství je klastrovým odvětvím pro růst Eh, stovky tisíc pracovních míst. Zde mám na mysli. A rovněž v rámci Evropy 2020 chceme dosáhnout 20% reindustrializace a bez ocelářství se neobejdeme. Jinak eh, celé odvětví služeb eh, bude trpět. Druhé téma, kromě ocelářství, kterého jste se rovněž už dotkl, to je strategie komise a zejména tvorba cen v oblasti energetiky. Předřečníci už hovoří o tom, že se v Evropě zavírají ocelárky, ocelárny i u nás v Rakousku. E, firma expanduje v USA, ale v Rakousku se trší, krčí, e, smrskává. V USA je například levnější pracovní síla, levnější náklad na provoz, tady musíme uvažovat o tom, jak i my se staneme konkurence schopnější. Další věc, digitalizace. Tady se zahajuje více intenzivního úsilí. Tady by mě zajímalo například finanční služby, virtuální měna, a tak dále. To bych chtěla vědět, zda to je budoucnostní téma i pro vás, kde si můžeme slibovat snižování nákladu. A možná ještě doplňující otázka k EFSI. Říkáte, že 54 projektů a 40% se týká energetických obnovitelných energií. Možná byste tam mohl říct něco konkrétnějšího. Uh, Nyní, vážení kolegové, jednominutové projevy. Bohužel nemáme více času, pan kolega Nika. Dobré odpoledne, pane místo předsedo, mám dvě otázky. Za prvé, oceli. Děkuji vám za prezentaci. V tisku se píše, že to příliš málo. A je to skutečně velmi opatrné, skromné. Když jste omezili antidumpingová opatření na dva měsíce a tečka vůči Spojeným státům, je to, považujete právě toto za nejtvrdší řešení. Rumunský senát zde máme zastoupený na návštěvě. A v Rumunsku konkrétně zaznamenáváme zájem o Junckerův plán EFSI, 300 miliard. Jsou tam zástupci bank, ale není tam zástupce vlády. A žádný projekt u nás nebyl schválen. Jak můžeme dosáhnout pokroku? Pan Levandovský, prosím. Pane komisaři, já eh, si vážím vašich úsilí v souvislosti s EFSI. Jaký je profil projektu EFSI, co se týče rizik eh, v projektu Horizont a co zeměpisné rozdělení projektu? A obecně máte takový seznam přání obchodní komunity v Evropě, tak vždycky na špici takového seznamu je snaha eh, se vyhnout regulatorům regulační zátěži a regulatorní nejistotě a jakým způsobem zdaňovat tyto služby. Pokud chcete skutečně reagovat na průmysl, tak samozřejmě musíte zajistit nejenom přístup k financím, ale také ošetřit regulatorní stránku i právo. Děkuji, pan Blanco López. Děkuji, pane místo předsedo. V odvětví oceli tady vidíme jasnou hrozbu a je ohroženo zejména dumpingem, ale také tím, že produkce oceli v některých zemích z důvodu environmentálních požadavků je tedy méně nákladná a tady tkví v problém. Pane předsedo, myslím, že je třeba být více ambicioznější, protože musíme hovořit o váze toho průmyslu a ochraňovat se třeba ochraňovat, takže doufám, že zítra přijmete určité rozhodnutí. Žádám o oficiální deklaraci o příležitosti přijmout antidumpingová opatření, ochraňovat evropskou hranici a stavovat minimální tržní cenu s nulovou eh, přidanou hodnotou za import. Eh, ocelářství u nás má velkou váhu, jen u nás je to nějakých 60 tisíc zaměstnanců a 14 eh, milionů eur příjmů, takže potřebujeme opatření, je třeba je či, eh, k ním přistupovat a pokud možné, tak začít hned zítra. Uh, thank you. Děkuji. Pan Debagat, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dvě otázky ode mě. Uh, Možná by pan komisař mohl trošku pohovořit o účincích měnové politiky na profil rizika u vybraných projektů, protože zdá se, že až zájemné téměř na nule, tak to možná může představovat posun rizika v typu projektu, kde Evropská investiční banka EFSI mohou intervenovat. A druhá otázka je specificky k EFSI. Zmínil jste, že dvě třetiny projektů jsou projekty přímo ve výzkumu a vývoji. Eh, tady zaznamenáváme určitý posun směrem od základního výzkumu spíše k aplikovanému tržnímu výzkumu. Zajímalo by mě, pokud říkáte, že pokud dvě třetiny financí jdou na výzkum vývoj, tak jaký typ projektů se tímto způsobem financuje? Paní Kirsten Darling? Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji mnohokrát, pane místopředsedo komise na rozdíl od toho, co tu zaznělo, já vítám akční plán pro ocel. Já jsem vítala i ten poslední akční plán v této oblasti a já bych zvláštní zájem měla o tu akci v tomto plánu, tedy aby se ten plán realizoval. Zítra na summitu budou mít hlavy států a vlád možnost přijmout rozhodné kroky a je skutečně důležité, abychom viděli eh, jasnou aktivitu, protože naše obrané nástroje v průmyslu byly blokovány a zdá se, že eh, to blokuje řada vlád, včetně vlády britské. Pokud by britská vláda změnila svou pozici, tak by se celý balíček legislativním procesem dostal mnohem dál. A je to taková smutná ironie, protože eh, ocelářská krize se dotkla právě nás nejvíc. My jsme na severovýchodě Anglii Anglie přišli o více než 6 tisíc pracovních míst než jinde. A je to skutečně tvrdá rána našemu hospodářství. A když vidíme, jak trpí e, evropská ekonomika, zároveň Spojené státy e, aplikují e, ochrana opatření vůči ocelářským produktům, která jsou, které jsou vyváženy do Spojených států. Nakonec jenom díky intervenci Evropské komise byla tato opatření zmírněna. Budete schopen zastat se evropských ocelářů novinářů vůči Spojeným státům, protože moji kolegové a já vedeme velmi tvrdou kampaň, kde vysvětlujeme našim ocelářům, že to, aby Británie zůstala v Evropské unii, je také velice důležité pro ně. Jedině tak můžeme hájit náš průmysl. Děkuji. Děkuji, pan Kohlíček, náš nový člen. Pane předsedo, Mám dvě otázky. První se týká oceláren. V České republice před 20 lety jsem sám řídil malou ocelárnu dneska je zavřená. Vítkovice, velká oclárna, končí. Koksárny mají problém s výrobou. Tak to je první otázka. Co s tím můžeme dělat? To je obrovská nezaměstnanost, která z toho plyne. Za druhé, energie. Obnovitelné zdroje a budíkové hospodářství. Eh, pan kolega, místo předseda komise, jestli by nám mohl říct, jak se vyvíjí program zavedení vodíku, výroby a použití. A k té energii Polsko zavedlo oddělovací transformátory na vysokém napětí, Česká republika je připravuje, protože chybí platby za přenos energie, která se dostává ze severního Německa na jih přes území Polska nebo České republiky a jedině ty platby by to mohly vyřešit. V průmyslu eh, jsou platby za energii na třetiny, rezervovaný příkon, čtyřhodinové maximum, a odebrané kilowaty. Dnes se snaží v Čechách něco podobného zavést i pro nejmenší odběratele. To je skandální, zatím se nám to podařilo o dva roky oddálit. Jaké k tomu má stanovisko komise? Děkuji. Thank you very much, Madame Virkunen. Děkuji, paní Virkonen. Děkuji, pane komisaři, a jsem ráda, že vás tu opět vidím v našem výboru. Tak několik připomínek a jednu otázku. V první řadě eh, dnes eh, pokyny komise o zajištění ocelářského průmyslu, to je samozřejmě důležité. Oběhové hospodářství za druhé, zase důležitá priorita eh, v letošním roce. My jsme dnes dopoledne o tomto hovořili. Je důležité, abychom stanovili cíle, abychom pobídli podniky, pro eh, inovace a používali materiály novým způsobem. Je eh, dobré tedy eh, slyšet, že se na to zaměřujete i v komisi. A naše hlavní obava to je to inovační prostředí v Evropě. Říká se, že nejsme dostatečně otevřeni novým inovacím a to se týká i na to hospodářské sdílení, na ten nový ekonomický a podnikový model. Některá města zabráňují takovým vytvářením hubu a RPV, komise stanovila nebo vytvořila nový rámec pro tu sdílenou ekonomiku a já bych ráda, kdybyste nám řekl, jak to probíhá. Myslím si, že to je opravdu velice důležité pro jednotný trh. Děkuji, paní Patricia Toja. Děkuji, pane předsedo. Já mám jednu otázku a pak jednu takovou stručnou úvahu. Pane místo předsedo komise, já vás žádám, abyste nám tu informaci, kterou jste nám poskytl, předložil tedy eh, jako v tištěné formě, bylo tam, eh, bylo tam mnoho čísel a já bych si to ráda v klidu přečetla. A za druhé, co se týče EFSI, myslím, že už je to všechno na internetu, ale my bychom také, kromě údajů, rádi vy, eh, znali to zhodnocení, protože v opačném případě nevíme, zda naše rozhodnutí nějak popoženou věci tím správným směrem. Můžete nějak zhodnotit, eh, zda opravdu plníme naše stanovené cíle? Co se týče eh, výzkumu, tady opravdu potřebujeme vědět, zda vše funguje správně. V opačném případě po uplynutích těch sedmi let zjistíme, že se projekty fragmentovaly, a i když do nich plynul velký objem prostředků. A co se týče přístupu k k prostředkům ze strany malých a středních podniků. Tady musíme být více selektivní, ale také štědřejší. Někdy to zaškobrtne nebo projde prvním krokem a pak se to zablokuje na druhém kroku nemůžeme tak nějak v limbu nechat projekty, které se vy, výborně vyvíjely na té druhé úrovni. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Pane místopředsedo komise, děkuji, že jste k nám přišel. Já jsem si dnes četla v novinách, že uh, V této souvislosti je důležité, že vláda může sehrávat určitou úlohu v naší zemi podle situace stávající nebyl žádný projekt, který by získal finanční prostředky z EFSI v Řecku. A moje první otázka. E, připravujete nějakou kampaň, e, která by vyřešila problém s absencí informací? Eh, aby se právě tyto informace dostaly k malým a středním podnikům, k soukromým investorům eh, o tom, že mají tedy možnost zadávat projekty do EFSI a pak eh, v poslední době jste vydali určité pokyny z hlediska mm, využití EFSI z Fondu soudržnosti a dalších fondů. Zajímalo by mě, zda tato komplementarita bude také upravená na míru, tak aby se usnadnily například úpravy eh, uprchlických center v těch zemích, které eh, skutečně jsou až na hranici svých možností v této oblasti. Madame Werner. Paní Werner. Herr Vizepräsident, um, noch pane místo předsedy, ještě pár eh, dodatků k Číně. Agresivní hospodářská expanze z Číny je vnímána ze strany vícero odvětví jako hrozba, ať už solární průmysl, železnice, nikoli pouze ocelářství. A komise na to reagovala, což je dobrá věc, ale domnívám se, že musíme být i proaktivní. A proto jsem přesvědčena, že bychom měli naformulovat průmyslovou strategii, která se bude zabývat tím, jak si budeme chránit vlastní hospodářská odvětví konkrétně v Evropě. Tedy otázka zní, bude politicko-hospodářské sdělení. Dočkáme se ho ze strany komise, které bude souviset konkrétně s ochranou zem, hm, hospodářství a budete se znovu zabývat tím 20% cílem reindustrializace a ještě k odvěd, ocelářství. Domníváte se, že se nám podaří vybřednout z krize, když budeme pouze se snažit uhájit pozice, které ještě jakž takž máme, anebo využila už komise všech prostředků, které má k dispozici, aby branži pomohla? Děkuji, pan Zorinho. Děkuji. Pane komisaři místo předsedou pro konkurenceschopnost investice a zaměstnanost. To je velká výzva vzhledem k tomu Evropská unie nevytváří dostatek pracovních míst, není atraktivní pro investice a konkurenceschopnost a celá řada podniků je vlastně ohrožena. V rámci evropského semestru eh, jsme si přečetli celou řadu údajů a myslím si, že potřebujeme opravdu restrukturalizaci našeho průmyslu a hospodářství. Bez toho totiž eh, se nám nám nepodaří opravit makroekonomické nerovnováhy, ale je třeba být koherentní. Mnohé makroekonomické úpravy, které se tu navrhují, byly jaksi seškrtány a nakonec spíše znehybní, spíše než by zeflexibilnili. Takže to je takový začarovaný kruh místo toho krásného růstu, který jsme si přáli. Přáli jsme si, měli jsme takovou vizi ekonomického růstu, ale možná to byla příliš krátkodobá, příliš zaslepená vize. Děkuji. Pane místo předsedo, prosím, já bych vás rád nyní požádal o reakci na tyto dotazy. Děkuji vám, pane předsedo, i poslancům Myslím si, že je smysluplné tak nějak eh, zřadit eh, dohromady ty odpovědi, protože nemáme ani příliš mnoho času. Na první, eh, v první řadě bych chtěl poděkovat kolegům, třeba paní Spiraky, která nám velice napomáhá v tom, aby se prosadilo to sdělení, co dělá EFSI, o čem to je, jak je možné jej využít a jak fondy EFSI eh, a ES sladit. Protože my potřebujeme tady tyto a tyto posly, aby to, to sdělení prošlo do jednotlivých zemích země ještě nejsou zvyklé využívat EFSI, máme jich několik, Kypr, Rumunsko, co tedy prozatím děláme? Naše zastoupení v těch zemích, jak si navyšuje svoji aktivitu kolega, který sedí vedle mě, pracuje v naší kanceláři, byl právě minulý týden v Rumunsku, aby tam hovořil s příslušnými orgány a vysvětlil jim, jak fondy EFSI eh, mohou být využity a také hovořil s bankami. Eh, když se podíváte na vaši sous- sousední zem, Třeba v Bulharsku už jsou čtyři soukromé banky, které využívají prostředky z EFSI a budou poskytovat financování pro malé střední podniky. V mnoha případech je to z důvodu nedostatku informací, že to nefunguje a v mnoha zemích tak nějak chybí i inspirace či vůle eh, umožňovat tyto projekty. Ovšem nejrychlejší způsob, jak využívat EFSI, je opravdu vyslat to sdělení, říkat bankám, pokud chcete sloužit vašim klientům, malým a středním podnikům lépe, tak existuje další možnost financování. Soukromé banky tedy plní tuto svoji funkci. A pak potřebujeme ty kvalitní projekty, projekty PPP, soukromé investiční projekty. Některé země se v tom hodně snaží, ale vždy jsou tu lidé tedy, kteří mají zájem o využití EFSI a e, právě vysílají toto sdělení i do soukromého sektoru. Takže je to v našem zájmu pomoci členským státům, ale také regionům. Já navštěvuji členské státy, ale také ke mně přicházejí lidé z nejrůznějších regionů a vysvětlujeme jim pořád dokola, jak EFSI využívat. Pak k oceli tady chci poděkovat eh, za připomínky, eh, když tu zaznívá, že je třeba sloučit naše cíly a přesvědčit členské státy abychom se dohodli na modernizaci toho balíčku obran, jaksi obraných eh, obchodního patření. Samozřejmě, eh, že je třeba vyslat toto sdělení i do vašich vlád a zejména v tuto dobu odblokovat situaci. V opačném případě nemůžeme bránit naši pozici eh, na globální obchodní úrovni. A zároveň je třeba přijmout také skutečnost, tedy dumping eh, není jediným problémem. Když srovnáme evropské ocelářství s americkým, to americké je energeticky mnohem efektivnější, mnohem víc a proto ty náklady na produkci jsou tam nižší Musíme povzbudit náš průmysl, aby investoval do jejich vlastní budoucnosti a stejně tak naše vlády, aby zredukovali zdanění energie. Když se podíváte na rozdíly mezi členskými státy, ty jsou obrovské eh, ve zdanění energetiky, v cenách energie. Eh, energetická tržní unie může na pomoci v dlouhodobém hledisku, ale tu celá řada národních opatření, které se eh, můžou učinit již nyní, aby se situace srovnala. Pak eh, otázka, kterou nanesl pan Levandovský, to je zase velice eh, důležité. Proto podle mého názoru ten třetí pilíř v investičním plánu je ještě důležitější než EFSI. Třetí pilíř znamená projekty jednotného trhu, ale také poukázání na ty investiční bariéry v jednotlivých členských státech, protože v každém státě máte bariéry a my jim pomáháme toto uznat, poznat a, a vypořádat se s nimi jednotlivě. E, ta e, situace e, se odlišuje od nás, ta americká od té naší, tady bych o tom mohl hovořit dlouho. A není to jenom o ocelářství, stejná opatření se mohou používat i u jiných energeticky náročných eh, druzích eh, průmyslu. Takže na agendě nemáme jenom ocelářství, veškeré takové druhy průmyslu, protože my v Evropě potřebujeme produkci i ten těžký průmysl, i když jako obecně hovoříme o běhovém hospodářství. Paní Kalas eh, požádala, jak tedy můžeme udělat to, eh, zajistit, aby nebyly brány prostředky z výzkumu a vývoje. Samozřejmě všichni spřeme podpořit i eh, výzkum a inovace, ale někdy eh, dojde na nové mm, infrastruktury nebo na dodatečné výdaje, někdy je to nevyhnutelné. Já vím, že samozřejmě u vás ve výboru ty priority stanovujete jinak i za jiné členské státy, ten poradenský hub. Tady už máme 19 žádostí a některé ty žádosti jsou ze strany soukromých eh, podniků. Přejí si poradenství o tom, jak využívat evropské fondy a nebo jak vylepšit kvalitu jejich projektů. To znamená, ten hub, eh, jak se zdá, eh, funguje poměrně dobře. Je třeba o tom hovořit ten projektový portál, ten zavedeme za dva týdny. A jak asi víte, ta myšlenka vzešla eh, z soukromých investičních eh, bank o tom tedy, eh, jak tedy ty možnosti financování, jak se s tím jak si vypořádat, takže jsme navrhli takovou jakoby webovou stránku, kde budou ty informace. Takže za několik týdnů to zveřejníme také jsme použili dost prostředků na reklamu tady tohoto v časopisech a na webových stránkách. Ale zase potřebujeme proto vaši pomoc. Takže až uvidíte, jak to funguje, tak prosím, vyšlete to sdělení do vašich zemí, vládám, soukromému sektoru. Pokud chcete lepší soutěž i mezi tím financováním, um, tak eh, třeba budete mít nějaký projekt, zašlete to na komisi a my to zveřejníme na webové stránce. Určitě je důležité vysílat eh, to kvalitní sdělení. Ten multiplikátor je kolem 17, někde to může být vyšší hodnota, někde eh, nižší. Samozřejmě to závisí na kvalitě projektu. výzkum a vývoj Horizon 2020 a příslušné investice. Tady jsem opravdu přesvědčen, že 2,2 miliardy z Horizontu 2020 do EFSI budou mnohem přínosnější pro výzkum. Samozřejmě ty 2,2 budou vydány jen pro základní výzkum, ten univerzitní eh, výzkum Tady ty prostředky se využívají eh, pro výzkum, který je více založen na eh, jako, eh, požadavky trhu. To ano, to je pravda. Nicméně ten objem inovací, inovačního financování není vyšší. Jsou tam pozitivní i negativní stránky, záleží, jak na to nahlížíte a co považujete za nejdůležitější. ETS. Asi víte, že máme návrh ETS a obchod jsou úzce propojeny. Přejeme si mít větší míru produkce v Evropě, ale tím je více ohroženo životní prostředí. Přejeme si to mít rovná pravidla. Vybudovali jsme tedy ETS s různými způsoby a různá odvětví, jsou na to napojena nejenom eh, ocelářské odvětví, které je v té globální soutěži stanovování cen a podobně. Takže eh, například oblast keramiky a další odvětví také musíme prostě činit kompromisy a zase je to ve vašich rukách i v rukou eh, rady dospět k tomu kompromisu a doufám, že to bude zodpovědný kompromis, aby ta široká škála těžkého průmyslu zůstala v Evropě. Udržitelnost projektu. Já tady nemám moc co říct ohledně kvality jednotlivých projektů, protože, jak víte, komise nezvo- nevybrala projekty. My jsme slíbili, nebo dostali slibu, že jak si se nebudeme vměšovat do procesu selekce. Ta tabulka, ten scoreboard eh, eh, slouží tomu investičnímu výboru k výběru projektů. EIB eh, bude oznamovat následně nám a také Evropskému parlamentu o jejich aktivitách a Oni eh, budou provádět to hloubkové zhodnocení kvality a výsledku. Možná je příliš předběžné nyní k tomu něco říkat a vyjadřovat se k jednotlivým projektům. Eh, to geografické povědomí největší využivatele a příjemci FC jsou Itálie, Francie a Spojené království. Já si nepamatuju přesné pořadí. A pak, jak jsem řekl, máme 22 členských států, které již využili EFSI ale také máme problematické země a proto můj kolega, já a další kolegové z EIB eh, to sledujeme a pomáháme členským státům, ale zase opakuji, k tomu potřebujeme vaši pomoc. Pokud potřebujete jakékoliv informace, my vám je poskytneme. Také využívejte naše zastoupení v členských státech mohou se zorganizovat určité akce pro finančníky, pro podnikatele, pro investory, jen proto, aby se prostě šířily informace. Například v Řecku, tady mne velice těší, že jsme urychlili tam ten náš proces. EIB tam vyslala do Aten více lidí, aby pomohli s těmi projekty a, a zajistila financování. To je velice důležité ale je třeba se zaměřit více tedy na soukromý sektor, více než na vlády. No a ještě k tomu Řecku. V Řecku jsem se setkal s mnoha průmyslníky a podnikateli a pokaždé o tom, když o tom slyší poprvé, ale nepotřebují schválení vlády, když dostanou eh, tedy možnost financování z EFSI. To je pro ně velká novinka, takže je třeba na tom to ještě zapracovat. Webová stránka, máme výtečnou webovou stránku ohledně EFSI, tam najdete jednotlivé všechny projekty. A když eh, se hovoří tedy o EFSI, dobré používat jednotlivé projekty, aby si zájemci eventuálně uvědomili, co ještě jiného bylo umožněno. Platformy, Máme dvě či tři platformy a to je jedna z těch, řekněme, pozitivních výzev. Kdybych měl čas, tak bych to vysvětlil více dopodrobna, jaké druhy platform máme. Snažím se, snažíme se zmaximalizovat uh, ty platformy, uh, to znamená dát dohromady více menších projektů. Pak uh, další záležitost, my představíme pokyny o tom, jak se evropské pravidla eh, uplatňují na tu eh, kooperativní ekonomiku. A já chci stát na té správné straně historie v této věci, protože to je nový podnikový model, vstupuje na trh, ať se nám to líbí nebo ne. A my prostě musíme zvážit, zda máme nějaké Eh, nařízení pro to, nebo nějaká pravidla, protože eh, musíme zjistit, zda je to v souladu s novými podnikovými modely. A co chceme tedy zajistit? Eh, nový růst, a nebo to regulační staré prostředí. Proto je třeba objasnit situaci a pomoci členským státům zvážit, zda je rozumné změnit nějaké nařízení, které úplně zabíjí jejich podnikatelské modely. No a koneční záležitost, rizikový profil monetárních politik. Tady si myslím, že monetární politika snižuje úvěrové náklady na EIB2, tedy tady si myslím, že ten profil je příznivější. To je jediné, co o této záležitosti mohu v současné době říci. Na tom asi už eh, mohu uzavřít, ale pokud máte ještě nějaké další otázky, tak mi to pošlete mailem, případně se můžeme sejít. Eh, předseda, děkuji, pane místo předsedo, rovněž děkuji za takto průřezový přístup. Ono je to totež i u našich členů i my máme chuť bavit se o úplně všem, nikoli pouze konkrétně o EFSI, což je možná to nejdůležitější, ale zjednodušování, ocelářství, Horizon 2020, ETS, problém s Čínou, zda je to tržní ekonomika, pak eh, konkurence ze strany USA. Tedy rozhodně se musíme znovu sejít, protože ani vaše, ani naše úsilí ještě není konečné. Děkuji vám tedy. Uh, Milí kolegové, nyní přecházíme k dalšímu bodu pořadu jednání. Bod 8. Nástroje řízení na jednotném trhu co je hlavní věcí? Usnadnit život podnikům a průmyslovým odvětvím. To je samozřejmě velice vzrušující záležitost. Pokud se podaří jak podnikatelům, tak odvětvím usnadnit život, tak to není snadná věc, ale. Ah, Hello, easy, easy life is not easy question. Easy life for, for our business and industries. Uh, a prezentovat bude paní ředitelka Valentina Superty z Evropské komise z DG Grow samozřejmě, protože tady hovoříme o konkurenceschopnosti, o investicích a o růstu, vysokém růstu a tvorbě pracovních míst. Tedy z tohoto pohledu máme eminentní zájem o to, co nám budete ochotná říci. Děkuji. Děkuji velice, pane předsedo. Dobré odpoledne všem. Jsem ráda, že jsem zde u vás, vážení poslanci. Je mě v skutku ctí a zároveň jsem velice potěšena, že zde mohu být, zejména na fóru tak vysoké úrovni a doufám, že vás nesklamu. Tedy, možná bych měla začít tím, že velice stručně se, vzáj- se vám představím. Jmenuji se Valentina Superty, jsem ředitelka pro zdroje v rámci DG Grow, což znamená, že se právě zabýváme zrovna těmito tématy. Nástroji pro jednotný trh a tady mám ještě vedle sebe vedoucí útvaru. Tedy co je důvodem, že s tak velkou radostí zde mohu dnes před vás předstoupit? No přesně jste to vystihl, pane předsedo, ten důvod. Na jedné straně se jedná o nesmírně důležitou záležitost, totiž aby jednotný trh, který pohání růst, který nám pomáhá růst v Evropě, aby tedy fungoval v praxi a aby byl pro všechny snadno proveditelný a pochopitelný. No a to se snadněji říká, než pak uskutečňuje. A právě tomu se chci věnovat. Počítáme tedy i s vaší podporou, zejména z pohledu šíření osvěty u těchto nástrojů totiž, že my v současné době v Evropské komisi už máme celou nástrojovou sadu, které právě slouží tomu, že se snažíme jak podnikatelům, zejména malým a středním podnikatelům, ale i evropským občanům usnadňovat život a práci. O čem zde hovoříme, abych to řekla? na rovinu. Nehovoříme o klasické legislativě pro vnitřní trh, tedy ne například o eh, ať už hračkách nebo eh, léčebných přístrojích, o těchto směrnicích ne. To je legislativa dobře známá. A ani se nebude jednat o právní prosazování určitých postupů, tedy já nebudu hovořit o nějakých formálních krocích, ke kterým by komise měla přistupovat, kdyby například musela se zabývat porušováním z některé, ze strany některé země. Spíše nám jde o praktické nástroje, které dáváme k dispozici jak občanům, tak podnikatelům k tomu, aby v praxi ten jednotný trh opravdu fungoval, aby mohli využívat jeho předností všichni. Já vás tedy krátce seznámím s tím, oč tam hovoříme v těch nástrojích. Jednak poskytování informací, například pravidla pro společný trh, která v Evropě platí, a tam máme nástroj, který se jmenuje Your Europe. Vaše Evropa. To jsou informace zbavené jakéhokoliv žargonu, jednoduše popsané pro všechny. A právě se zaměřujeme na malé podnikatele, kteří musí mít přístup přímo eh, k pravidlům, aniž by museli sáhnout pro právníky, aniž by museli platit advokáty. Tedy to je právě pro ně. Vysvětlení, jak funguje jednotný trh. Pak hovoříme o propojování jak orgánů členských států a komise při prosazování legislativy. Oč se zde jedná? Jmenuje se to IAMI. Ano, systém zprávy informací. A to je taková databáze, které je možné využít, kde bude spadat deset legislativních aktů, eh, služby, navrácení kulturních statků, eh, směrnice o vysílání pracovníků a tak dále. Znovu, informace, poskytování informací v rámci toho IMI, tak aby si mohli jak úřady, tak i občané čerpat informace o tom, jak se jejich situace srovnává s jinou. A za třetí, to snad už o tom víte, to je vám znáno. To je Solvit. Oč se zde jedná? Tady se jedná o mechanismus a síť, do níž jsou zapojeny orgány členských států a komise a cílem je pokusit se řešit například spory, například střety nějakých zákonů nebo překážky právní povahy. My prostřednictvím Solvitu obdržíme nějakou stížnost a zajistíme, aby například Polsko a Německo navázali kontakt v dané oblasti, to je jenom takový příklad, aby vyřešili určitý problém mezi sebou, aniž by ta stížnost musela najednou být formalizována pak když se nebude dařit. Tedy tady jde o neformální mechanismus narovnávání sporů. No a pak eh, poslední bod. To je ten scoreboard, tedy jednotný trh a komparativní přehled výkonnosti členských států v různých oblastech jednotného trhu. Tedy každý se dozví komu se to daří lépe, komu méně dobře z těch členských států. Já budu hovořit stručně, protože pak ještě máme video a to možná ještě lépe než já a zároveň i vizuálně, názorně vás seznámí se všemi těmito nástroji. Ale první poselství vůči vám spočívá v tom, že my v komisi víme a je známo i členským státům, že se jedná o prověřené nástroje, nástroje, které jsou populární, vedou si dobře. Nicméně, my bychom je chtěli ještě lépe popularizovat. Více osob, kterých by se to mohlo týkat, by se o nich mělo dozvědět. A právě vy, vážení poslanci, kteří máte kontakt s vašimi voliči, nám v tom můžete pomoci. A kromě toho bych ráda vypíchla určité aspekty, totiž u těch nástrojů se jedná o velice relevantní prvek, když máme například novou iniciativu komise, například digitální jednotný trh či nová úprava jednotného trhu. Proč? Protože některé z těchto nástrojů bude možné použít, když například hovoříme o té jednotné bráně, o té single gateway, tedy když bychom chtěli mít jeden vstup na jednotný trh a komise právě na tom pracuje. A mimochodem sám Solvit, ten už je zmíněn ve strategii pro jednotný trh. Zároveň se o něm zmiňují i závěry Rady pro konkurenceschopnost. schopnost která se sešla na konci loňského roku. A naší výzvou je, jak je posílit, jak například posílit eh, jednak povědomí o solvitu a jednak i pomoci vícero občanům, aby sáhli po nástroji solvit, aniž by se museli pouštět do nějakých zdlouhavých, případně soudních či jiných formálních eh, řešení sporu. To by tedy z mé strany bylo vše. A pokud budete souhlasit, tak nejdříve bude videofilm a pokud máte nějaké otázky, tak já se na ně pokusím odpovědět. Děkuji, říká předseda. A nyní zvu všechny na malý film.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 That's all. Okay, now I will... Děkuji. To je tedy všechno a nyní otevírám rozpravu. Milí kolegové, pokud máte nějaké otázky, případně poznatky, připomínky, pan kolega Rubik jako první. Děkuji. Mám toho hodně. Domnívám se, že u nás musí záležet na tom, abychom lépe komunikovali s občany. A mě by zajímalo, máme nějaké statistiky například ze sociálních médií? Kolik konkrétně máme těch náhledů na ty stránky? Jaký je zájem občanů? Máme k tomu statistiku? Tady by bylo důležité se na to podívat, ve kterých zemích vázne využívání, ve kterých zemích to není známo, protože v SOA, ve STOA jsme vyvinuli projekt a tam se hovoří o silosech a e, tomu, jak znalostní silosy vzájemně nekomunikují. A to je důležité zjistit, kde ta komunikace vázne a kde je ta komunikace příliš slabá. Děkuji, říká předseda, pan kolega Kohlíček. Jednoduchou otázku. Hodně často si lidé stěžují, na eh, velkou administrativní zátěž. Tady se eh, you know, there are very often claims eh, Máme často stížnosti, že je to irrelevantní administrativní zátěž. Snažíte se o nějaké kroky ve smyslu snižování této administrativní zátěže? Very much. Kolik Kelly. Děkuji, pan kolega Kalde, Kelly. Děkuji. Já už nějakou dobu opakuji, že evropské instituce jsou nejhorším agenturou PR ve světě. My totiž toho tolik děláme, co prospívá občanům a jenom jsme pořád kritizováni. Většina otázek zůstává bez odpovědi, nebo pokud i odpověď máme, tak o tom nikdo nic neříká. Proto se všichni spolehají pak na nás, na poslance, že to nějak těm lidem dopravíme tu odpověď, ale nikdo vlastně pak neví, co EU dělá. Já bych rád viděl více aktivit, kde se bude šířit osvěta. A právě bychom měli využívat sítě Solvit. Ale pokud se podíváme na kumulovaná čísla statistická, tak rozhodně ta pomoc je významná, ale kolik občanů vůbec ví o existenci solvitu? Tady se musíme podívat na to, jak se nám daří předávat to poselství, že to máme. Ono sice takové video je hezká věc, ale co ten normální občan, který se na to nepodívá? Tedy jak chceme budovat na těch základech, na těch slibných, váhavých malých dětských krůčích, jak budeme lidem dávat konkrétní zprávy a odporovat eh, té fikci, která se objevuje o EU v médiích. Uh, thank you very much, colleague. Děkuji, pane kolego. Máme ještě nějaké další žádosti o slovo? Já možná bych měl takovou obecnější otázku. Pan komisář Barnier před několika lety, řekněme před sedmi lety, začal své volební období v Evropské komisi s takovým nápadem, že chtěl mít 12 projektů na vnitřním trhu. A u našeho projektu se vlastně jedná o jednotný trh, že jo? O zprávu jednotného trhu a spojené otázky. A nyní když hovoříme o reformách, tak se nezajímáme o to, jak se reformuje vnitrostátně ten či který členský stát. Ale pan komisař Barně hovořil o 12 projektech. Mohla byste nám říci z těch 12, který konkrétní váš vás zajímá ve vaší zprávě? když tam máme například eh, práva duševního vlastnictví a tak dále. Pan komisař tomu pak doběhlo to volební období a on, nevím, jestli to byl schopen pak vyčíslit. Možná je ta odpověď příliš obtížná, ale nás by to zajímalo. Jednoduchá otázka. Na jaké etapě se nacházíme z pohledu těch 12 projektů či předsevzetí, k dokončení završení jednotného trhu. A před sedmi lety jsme si řekli, že máme 150 různých mezer asi přibližně v tom jednotném trhu. Jak vy na to nahlížíte z vašeho pohledu? Vidíte nějaké ty mezery? Tady hovoříme o podnikání, o odvětvích, o usnadňování života ale možná se můžeme podívat ještě i na ty další záležitosti, možná v nějaké pozdější fázi. Dobrá, když to není příliš složité, tak se rád dočkám odpovědi. Dobrá? A e, první kolo tedy odpovědi a pak budeme pokračovat. Tady se ukazuje, že opravdu to téma zajímá a zdá se navíc relevantní. A mimochodem děkuji za otázky Pokusím se. Slyšíte mě? Ano. Výborně. Ehm, eh, I'll try to, to reply to... Eh, Musím tedy odpovědět, jak budu schopna. Tedy z pohledu statistik. Děkuji, že se na to tážete, protože na té první úrovni, co je nám známo, je, že nástroje jsou úspěšné. A mohu vám po tomto zasedání nechat poslat všechny statistiky, například Your Europe 22 tisíc dotazů v roce 2015, 12 eh, případů v Solvitu, IMI máme více než 10 tisíc informačních výměn. Takže statistiky máme a ukazuje se, že ty nástroje se těší podpoře. A ukazuje se, že jakmile eh, k ním někdo sáhne, tak eh, úroveň spokojenosti je velice vysoká. Takže z toho můžeme vycházet. Zároveň však, a to navazuje konkrétně i na vaši otázku, Výzva pak spočívá, tedy jejich celá řada, ale ta hlavní výzva z těch dvou důležitých výzev spočívá v tom, že jakmile někdo o těch nástrojích ví, tak je to úspěšná záležitost, ale máte pravdu. Otázka zní, kolik Evropanů o těchto nástrojích ví a tady si musíme nalít čistého vína a říci si, že stále ještě je v té věci mnoho co dohánět. Tedy velice relevantní připomínka. Ano, video to je jedna věc, je to hezké, ale to tu informovanost neřeší. Já to beru na vědomí a je i pochopitelné pro nás, pro všechny, že když my vám jako výboru, významnému výboru v této sněmovně, ukážeme to video, tak se jedná o důležitý prvek, o jeden z mnohých kroků, se kterými počítáme při šíření povědomí. A mimochodem, už jsme navštívili výbor IMKO, výbor Jury a právě nyní jsme u vás, takže čím více výboru navštívíme, čím tím lépe doufáme bude šířeno povědomí, protože tady je o ten efekt násobení a doufáme, že i vy všichni budete posléze šířit tu informaci dále. Zároveň bychom rádi se intenzivněji zabývali v rámci komise optimalizaci způsobů, jakým například tyto nástroje sami se jakoby sami si dělají reklamu v externím světě. Už nyní se snažíme být modernější, čili ano, chceme využívat sociálních médií, už na nich jsme, zejména protože já to vidím u svých dětí, velká část populace vlastně pouze chodí na sociální média. Tedy tam je obrovský potenciál. A pak ještě zjednodušování a jasnost informací se pojí i s otázkou toho, čemu se říká streamlining, čili nějakým způsobem uspořádat ten tok informací a i nástroje tak, aby vše bylo jasně sdělitelné, snadné, snadno pochopitelné a i dohledatelné to navazuje na ten vlajkový projekt komise v rámci strategie pro digitální jednotný trh a i strategie pro jednotný trh a paní komisařka Běňkovská se o tom zmínila, když vám zde přišla vysvětlit, na čem pracuje a totiž za prvé ta jednotná brána, ta single gateway, Víte, že se zabýváme návrhem, ten je trochu mimo, ten už není v mých pravomocích, takže se o něm nebudu zmiňovat podrobně, ale chceme zajistit, že veškerá sdělení směrem k občanům a podnikatelům budou procházet tou jednou jednotlivou branou, ale i opačně, že když bude chtít občan komunikovat s námi, tak to bude snadné a bude tam jeden vstupní bod. Jedno vstupní místo pro účel či v rámci jednotného trhu. Čímž doufám jsem zodpověděla na otázku pana Tima Bertna. Pak ještě chci zdůraznit i něco, co možná rovněž zaujme pana Rubicha. Děkuji, že jste to zmínil mimochodem. Začínáme se tím zabývat totiž strategické, strategičtější využívání informací, které máme, které se k nám dostávají, protože my i prostřednictvím těch nástrojů přicházíme k informaci, můžeme vyvozovat určité poznatky, můžeme porovnávat a můžeme se poučit. Příklad. Síť Solvit to je neformální řešení sporu a to je práce, eh, která pokračuje. Tady nejde o to, že něco uzavřeme a už se tím nebudeme zabývat. My bychom rádi z toho čerpali. Čerpali poznatky, informace o tom, co se dá solvitem vyřešit a díky tomu, díky veškerému ponaučení, systémově řešit ten problém. Čili máme skupinu takzvaných strukturálních kaus, ty, které nás mohou poučit, jak lépe nastrukturovat jednotný trh, aby fungoval bez těchto zádrhelů do budoucna. A pak ještě o těch 12 předsevzetích. Pane předsedo, vy hovoříte o aktu pro jednotný trh a těch 12 akcí, jak se jim říká. Tady mě bylo řečeno, že dvě z těch 12, dvou už bylo dosaženo a priorita nyní spočívá v implementaci strategických předsevzetí v rámci jednotného trhu čem to spočívá? Pan komisař Barnier začal s touto iniciativou. Tehdy byl pan komisař Tajány odpovědný za průmysl, pan komisař Barnier za jednotný trh a on si to vzal jako svou zodpovědnost, svou žádost, ale posléze výsledkem spojení těchto dvou agent, totiž agendy pro vnitřní trh a agendy pro průmyslová odvětví v rámci Junkrovy komise. Nyní ten relevantní dokument pro tuto politiku ve smyslu poměřování úspěchů v rámci jednotného trhu už nese jméno Strategie pro jednotný trh. A tady už nyní je toto pro nás referenčním dokumentem. Takže tedy nyní paní komisařka Běňkovská se snaží dosáhnout cílu té strategie, tak jak je popsána v tom směrodatném dokumentu. Nejdříve nové příležitosti pro nové podniky, pro občany, další modernizace jak ekonomiky, tak i průmyslových odvětví. To je součástí právě strategie pro jednotný trh. A třetí prvek, navazující na to, o čem hovoříme dnes, totiž praktické prosazování. Doufám, že to, co jsem řekla, bylo alespoň trochu užitečné. Předseda, děkuji. Děkuji vám, paní ředitelko. My jsme e, dostali, my ma, jsme tedy v kontaktu s DG Growth, e, také nepřímo. E, Děkuji za to, že jste nás navštívila, děkuji za vaši prezentaci i odpovědi za video. Eh, skutečná snaha zjednodušit život podnikům a průmyslu. Zcela jistě budou sledovat vývoj v DG Growth v tomto smyslu. To je pro nás velmi důležité. Děkuji vám mnohokrát. Já vám také děkuji za pozornost a eh, za pozvání. Budeme samozřejmě k dispozici, kdykoliv budete potřebovat. Děkuji vám, vážení kolegové. A nyní problematika průmysl 4.0 eh, prezentace Jana Smita z Centra pro strategické hodnotící služby Informoval bych vás, že studii si vyžádali koordinátoři ITRE v roce 2015. Smyslem je vytvořit seznam klíčových požadavků, které je nezbytné splnit, aby eh, průmysl 4.0 uspěl a aby byly zavedeny nezbytné změny politice v opatření, včetně opatřeních veřejnoprávních, aby tento projekt uspěl. Eh, průmysl 4.0, my o tom hodně slyšíme Víme, že to je naše budoucnost a možná bych vás na úvod požádal, abyste celou problematiku definoval. Tedy, co to znamená v praxi a jakým směrem bychom se měli vydat z hlediska této iniciativy protože samozřejmě chceme mít vedoucí postavení v tomto směru. Máte slovo. Dobrý den. Slyšíme vás, slyšíte mě? Ano, teď potřebuji slajdy. Okay, great. Oh, there we go. Yeah. Good. Okay. Um, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Eh, rozumím tomu tak, že eh, máme jenom omezený čas na prezentaci. A budu tedy velice věcný a stručný. Eh, zdůrazním to, co považujeme za hlavní téma. Díky tomu nám snad zbyde čas také na otázky. A máme také zprávu, kterou si můžete přečíst a ta je samozřejmě mnohem podrobnější smyslem této prezentace je informovat eh, vás o následujících tématech. Dozvíte se o politickém kontextu, o tom, eh, co to vlastně znamená, eh, co je hlavní eh, tržní strategii pro průmysl 4.0. O tom jsme také slyšeli. A také další tři body jsou velmi důležité. Technologická změna, sociální změna a změna podnikatelského paradigmatu. To bude také velmi důležité a budeme také sledovat, jaké to všechno má dopady na hospodářství. Ehm, a pak se zaměříme na hodnocení a politické implikace. E, smyslem mého vystoupení je informovat vás e, o dalším směřování průmyslové politiky s tím, že se zaměříme na propojení mezi digitálními technologiemi a průmyslovými výrobky a službami. Eh, zcela jistě eh, to, ten předchozí blok je v tomto směru relevantní. Budeme se také věnovat tomu, jak implementujeme tuto strategii a jak to zasahuje do oblasti technologické a sociální. Zaměříme se také na doporučení. Nejprve nabídnu politický kontext. Průmyslová politika se analyzuje velmi důkladně již posledních 60-70 let, obvykle v několika fázích, eh, selektivně až do roku 1970, kdy jsme se selektivně zaměřovali na specifická odvětví. Eh, tato strategie se neukázala jako úspěšná později průmyslová politika eh, se zaměřovala na vytváření příznivých podmínek pro průmysl. Od roku 2000 se objevily nové iniciativy a také nové přístupy. K tomu máme konkrétní údaje ve zprávě, které ukazují, že jsou podstatné rozdíly eh, v průmyslu v různých členských státech a také eh, různý pokles eh, průmyslových aktivit. Co je průmysl 4.0, Industry je to systém založený na zařízeních, která autonomně komunikují po celém eh, hodnotovém řetězci. Jsou to systémy řízené počítači a ty monitorují fyzické procesy, vytvářejí jejich virtuální kopie eh, a eh, rozhodují. K tomu je potřeba zvládnout několik důležitých úkolů. Vytvořit eh, společné standardy, změnit pracovní procesy a organizaci, zajistit dostupnost určitých produktů, vytvářet nové podnikatelské modely, řešit otázky bezpečnosti a ochrany autorských práv, eh, zajistit dostupnost pracovníků, výzkum, vzdělávání, školení a v neposlední řadě i právní rámec a můžeme hovořit o celé škále věcí. Velký význam mají také související termíny. Internet věcí, IoT a internet služeb IOS a průmyslový internet. O tom můžeme také hovořit e, v segmentu pro dotazy. Hlavní tržní strategie to je jeden z přístupů, který vznikl v původní dokumentaci v průmyslu 4.0 ten zahrnuje koordinaci politik na straně poptávky abychom podpořili takové obchodní procesy, které povedou k inovacím. Znamená to vytvářet systémy pro trh vytvářením sítí mezi podniky, podporováním jejich spolupráce. To se snadno říká, hůře dělá, ale znamená to integraci různých fází hodnotového řetězce, produktových cyklů, životních cyklů, eh, škál produktu a také výrobních systémů. Hlavním úkolem v této souvislosti je, jak integrovat malé a střední podniky do těchto hodnotových sítí. A samozřejmě ta hlavní tržní strategie je propojena s strategií založenou na hlavním dodavateli. To je podstatné pro podporu průmyslu. Když se podíváme eh, dovnitř této strategie, vidíme zde technologické eh, změny. Hlavně eh, řada podniků si uvědomuje, že technické úkoly jsou zásadní. Jen velmi málo podniků je připraveno mezi malými a středními podniky tyto úkoly zvládnout. Také najdeme různé názory na to, do jaké míry by se měly další sektory eh, do eh, projektu Industry 4.0 zapojit. Zatím nemáme definitivní odpověď. A samozřejmě jsou tady také velice důležité velké úkoly, které se týkají digitální bezpečnosti. Ochrana práv duševního vlastnictví, eh, ochrana soukromí, operabilita systému, ochrana životního prostředí, ochrana zdraví a bezpečnost práce a podobně. Samozřejmě rostou také náklady řešení těchto problémů, tak jak se celá situace komplikuje. Řada veřejných institucí v Evropě už vznikla nebo vzniká a zaměřuje se na zlepšení kybersecurity, kyberbezpečnosti. V této souvislosti v EU existuje široká podpora výzkumu, ale je potřeba udělat mnohem víc. Nyní se můžeme zaměřit, jaké dopady bude mít průmysl 4.0 na změnu ve společnosti. Zatím velké povědomí eh, o tomto projektu neexistuje malé podniky a milo, mikropodniky eh, k tomu mají horší dispozice než střední podniky a velké. Odbory jsou zatím obezřetné, mají určité výhrady. Eh, z dopadu této iniciativy pak existuje určitá mezera v Eh, ochotě přizpůsobit se digitálnímu jednotnému trhu, ale také je tam metoda, mezera v dovednostech. Víme, že máme zhruba 825 tisíc specialistů na digitální technologie, které budeme potřebovat do roku 2020 a bude jich potřeba ještě více eh, pro průmysl 4.0 a bude tam také vyšší požadovaná kvalifikace také se musí připravit zcela nové metody práce, aby bylo možné tuto iniciativu zrealizovat a související přístupy k vzdělávání a školení. A samozřejmě nabídka dovedností a schopností je nevyvážená v celé EU a předpokládá se, že se budou tyto aktivity soustředit do určitých center. A samozřejmě e, nedostatek dovedností také částečně může řešit imigrace. Nyní se můžeme podívat na to, jak se mění podnikatelské vzorce hlavními úkoly pro malé a střední podniky znamená také zvládnout náklady, rizika, sníženou flexibilitu a strategickou nezávislost. V Německu eh, byl zkoumán vzorek tisíce podniků, které mají obrat 500 tisíc eh, do 100, eur až 125 milionů eur a zjistilo se, že u 35% malých a středních podniků digitální technologie nesehrávaly důležitou úlohu. Pro menší eh, firmy eh, to bylo dokonce 52% podniků, které eh, nepovažovaly digitální technologie za důležité. Veřejný sektor tady sehrává důležitou úlohu, protože může zajišťovat konkurenceschopnost Evropy s dalšími zeměmi a kontinenty USA, Čínou, Jižní Koreou a podobně. Tam je samozřejmě potřeba přijímat digitální technologie, abychom mohli zachovat konkurenceschopnost. Když to celkově zhodnotíme, projekt Průmysl 4.0 nabízí potenciálně velké přínosy, ale také eh, náklady, rizika a hrozby. Samozřejmě budou někteří, kteří zvítězí, někteří, eh, kteří na tom ztratí a uvidíme, jak se bude vyvíjet další politika během dalších 10-15 let. Jaké politické implikace to bude mít a doporučení? Samozřejmě, související koncepty s průmyslem 4.0 mají celoevropský aspekt. Existují iniciativy na celoevropské úrovni a byly a jsou úspěšné. Tak tomu bude i do budoucna. Nicméně jednotlivé členské státy musí také mít přístup k vlastní politické pozici, k vlastnímu průmyslu a hospodářským strukturám. Některé klíčové mezery existují eh, v této iniciativě. Politika není vždycky koordinovaná ani dostatečně cílená. Je rozdrobená. A co je velice důležité, zaměřuje se spíše na technický výzkum a přehlíží lidský faktor, sociotechnické aspekty, pracovní síly a přípravu na nové cesty, jak vést podnikání. Doufám, že jsem to neproběhl až příliš rychle, měl se tam, tam hodně materie, kterou jsem chtěl probrat, ale v každém případě jakékoliv další podrobnosti doplním v diskusi s kolegyní. Děkuji mnohokrát. Děkuji za vystoupení. Já jsem právě obdržel mu eh, verzi papírovou, ta je také k dispozici i na internetu, takže všechny dokumenty máme k dispozici. Pane Kohličku, prosím. Děkuji. Eh, čtvrtá průmyslová revoluce, to je vlastně určitý cíl průmyslového světa pro nejbližší roky je záležitost, která je velmi rozporná. Hodně se o tom hovoří mezi teoretiky. Ve třetím světě jsou určité zárodky nejen v průmyslových zemích, ale všichni se shodují na jedné věci. Bude znamenat eh, daleko menší množství vysoce kvalifikovaných lidí, daleko větší stupeň automatizace a daleko větší množství lidí, kteří budou bez tradiční práce. To je obrovský sociální problém, který nás čeká, ať už chceme nebo nechceme. A e, to by mělo být e, jedna z hlavních věcí, kterou se budeme muset zabývat, protože jinak e, tento konglomerát 28 států nemá eh, šanci na přežití. Eh, pochopitelně je velice na eh, tuto záležitost byli připraveni a abychom byli schopni řešit, co ti lidé racionálního mohou dělat. Ne každý má IQ 130 a víc, aby mohl být výzkumným pracovníkem. Ne každý je manuálně natolik zručný, a e, dovede se orientovat e, v nastavení ve strojovém kódu, aby mohl pracovat e, při seřizování robotických center. A je tady problém, velký problém, jakým způsobem tedy dát racionální zaměstnání milionům pracovníků, kteří postupně budou, tak jak se budou automatizovat linky, v řadě oborů eh, ztrácet eh, svoji současnou profesi a nebudou schopni eh, získat zaměstnání ve výzkumu, vývoji a v dalších kvalifikovaných oborech. Ještě je tady jedna otázka. Před Evropou a Evropskou unii speciálně stojí nové zprůmyslnění. Tedy nejen ta hrozba delokalizace, že nám budou odcházet některé ty výroby do zemí, které mají nižší ekologické standardy a nižší cenu práce. Konec konců v ocelářském průmyslu v minulém bodě jsme se o tom hodně bavili, pod textu, ale i tady nám hrozí, že bychom mohli ztratit vedoucí postavení v řadě technologií. Ve výpočetní technice už vidíme, že některé rozvojové země jsou Eh, výrazně vepředu a my bychom měli tento trend včas zachytit. Takže to jsou moje otázky k vám. Děkuji. Děkuji, paní Toja. Já bych ráda poděkovala za vaši prezentaci. Přišla jsem o tu první část, e, nicméně celý text si přečtu s velkou pozorností. Zajímá to náš výbor natolik, že zítra zorganizujeme seminář, který by se měl zabývat ekologickým designem a energetikou. To je rozhodně zajímavé. A ráda bych položila mnoho otázek, ale soustředím se na jedno, to je následující. Já si pročítám, co tady předpovídají odborníci jako výhled do budoucna. Hodně se zdůrazňuje podnikový model, který se hodně změní. Mnohé podniky přestanou produkovat pouze produkty a budou poskytovat služby. Uh, automobilky už nebudou prodávat pouze automobily, ale také služby na to napojené. Je to čistá teorie, anebo opravdu ty podniky budou nabízet jak produkty, tak služby? Eh, vlastní charakter se hodně změní. Říkáte, že orgány se musí adaptovat i na vývoj trhu. To znamená, co my můžeme udělat, abychom se připravili ještě předtím, než na nás budou padat tyto žádosti vyplývající z nových změn. Nastane změna v pokles v zaměstnanosti, ale zase tu budou jaksi nové schopnosti. Bude Budou to požadavky na také nové stupně vzdělání nebo nové druhy vzdělání? Jak se vyřeší tato otázka? Děkuji, paní Kapel. Danke, Herr Vorsitzender. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Direktor. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat panu řediteli. Děkuji za tuto rozsáhlou studii na téma Průmysl co se týče většiny těch témat, kterými se zabýváme tady ve výboru, tady jde zejména o digitalizaci a proto je odůvodněné, aby jsme, abyste tedy obdržel tuto naši pozvánku a vyjádřil se k tématu. Vy jste zmínil tři dimenze, změny v průmyslu 4.0, technologická změna, sociální změna a hospodářská změna paradigmat. Stejně tak bych to i já chtěla zdůraznit. Vy jste zmínil uh, tu technologickou změnu. Například včera začal veletrh Cebit a všechno se to točí kolem internetu věcí. Jedná se o cloud computing, a následně přijde tedy ta sociální změna, a jak to tu i zmínili kolegové, mnozí s tím označení 4.0 tak nějak nevědí, co s tím vynaložit. Ano, i v té studii zmiňujete, že je to velice technický pojem, že s tím bylo započato, aby tu vznikla určitá platforma pro digitalizaci německých eh, podniků. Ale dnes se to vlastně už týče pracovního uh, Eh, života většiny lidí, takže tu dochází i k té eh, společenské změně. A to má samozřejmě přidávat i nové požadavky, tedy na ten pracovní život a očekává to i nové schopnosti a zručnosti od lidí, aby s tou digitální a technologickou změnou byli schopni držet krok. Uh, a my víme, že, že celá ta oblast digitalizace má obrovský potenciál růstu pro Evropu, možná nějakých 400 miliard dalšího růstu pokud se opravdu zrealizuje digitální jednotný trh, může tu vzniknout mnoho nových pracovních eh, příležitostí a celá ta oblast nových eh, komunikačních technologií roste mnohem rychleji než tradiční odvětví hospodářství. Z tohoto pohledu je opravdu velice důležité, abyste nám to přiblížil a jak jste řekl, malé a střední podniky, vlastně 35% z nich se necítí nějak dotknuto tímto průmyslem 4.0, to vyplývá i ze zprávy komise. Například průnik malých a středních podniků do obchodování online je velice nízký. Tady je obrovský potenciál a proto jsou zapotřeby ty platformy, které zmiňujete ve studii. No a já mám i konkrétní otázku. Já jsem právě navštívila Hongkong a vy jste zmínil případovou studii v tom vašem textu, studie 5, tedy Čína. A v této případové studii jste zdůraznili dva body dvě takové hlavní iniciativy Číny, Internet Plus a Made in China. Víte, že Čínský lidový kongres eh, schválil nový víceletý plán a Čína bude nebo Čína vyškrtne mnoho pracovních míst ve výrobním sektoru a přejde na odvětví služeb. A já bych chtěla eh, vědět, jak toto berete v potaz, jak to zohledňujete. A eh, i toto v případě Internet Plus a Made in China, tedy jak souvisí eh, tento přechod na služby. Děkuji. Máme tu ještě nějaké další žádosti o slovo. Možná bych vás tedy požáda, pol, vám položil otázku i já. Bylo by pro nás velice zajímavé, kdybychom mohli znát rozdíly mezi tedy robotikou a příslušným odvětvím na našem kontinentu a ve Spojených státech, v Japonsku, v Jižní Koreji, Hongkongem, Tajvanem, Singapurem. Jak jsme na tom obecně? Je to taková obecná otázka. Co se dělá u nás? Jak to vypadá? Co stojí v pozadí celé této globální ekonomiky? Jsme v pozadí, anebo jsme lídry? The floor is yours. Máte slovo, prosím. Děkuji vám za tyto otázky. Všechny jsou velice eh, příhodné a samozřejmě máme tu určitá omezení, eh, ale eh, všechny informace jsou ve zprávě. Ano, lidé hovoří o čtvrté průmyslové revoluci, to jistě, a my osobně se e, nějak nestavíme k tomu, zda je to čtvrtá průmyslová revoluce nebo ne. Ono záleží na tom, jak to označíte, zda je to vůbec označitelné, ale určitě k něčemu dochází. A pokud se na to chcete zaměřit jen e, z pohledu průmyslových revolucí, často se velice zajímavě e, uznává, že když se podíváme na ty historické průmyslové revoluce, tak ke každé dochází tam, kde dochází ke změně toho vůčího odvětví průmyslu. Pokud je to čtvrtá průmyslová revoluce, tak znamená to také, že průmysloví lídři světa se změní tak jako v minulosti, no já nevím. Pokud bych to věděl, tak třeba bych do toho vložil i nějaké prostředky, pokud bych je měl. Ale určitě je to zajímavé, je to hodně kontroverzní téma. Klíčové tady eh, je, eh, že se tu často to tu zaznělo v těch vašich otázkách, tedy skutečnost, eh, jak se tedy bude hrát tato průmyslová hra kompletně. Proto potřebujete vysokou míru kvalifikací a zručností a to je to zásadní. Tedy jak to nabídete, jakým způsobem mm, máme tedy eh, nějaké regionální dokumentace třeba z oblasti i Německa. A tady to není jenom otázka o tom nabití větší míry schopnosti, ale také myslet jinak zároveň. A to je, myslím, ještě větší výzva. Například ten ideální profil pro nabírání do průmyslu, eh, jak se zdá, je někdo, kdo má PhD v počítačích a, a může působit jako nějaký psychologický poradce, eh, manager má meziosobní eh, schopnosti dobře rozvinuté, je schopný uh, Eh, mít komplexní vizi průmyslu eh, do budoucna a umí také pracovat eh, třeba i s odbory, aby se zajistila spolupráce, která bude, řekněme, harmonická. No, to pak vede k takovým závěrům, že teda některé ty diskuze ohledně budoucnosti průmyslu jsou poměrně utopické protože eh, lidi prostě toto všechno zároveň nezvládnou. To není pro jednoho člověka. A i když potřebujete opravdu vysoké schopnosti, abyste se zapojil do té hry, tak ty požadavky jsou ještě vyšší. A to znamená, eh, já podezřívám, že jsou tu určitá omezení mezi námi lidskými bytostmi, tedy co dokážeme, a jak dalece se může pak eh, pohnout samotný průmysl, co se týče těch mas, jestli tedy se pohne celá ta světová ekonomika, zda tu budou všichni ti lidi na tak vysoké úrovni, ale i na té nižší úrovni jsou tu výzvy pro eh, vědce v počítačích nebo v kybernetické bezpečnosti a technologiích, aby byli schopni takto pracovat Budou tu lidé, kteří z toho budou vyloučeni, protože nemají ty správné schopnosti. Vy jste to viděli, jen aby se dokončil digitální jednotný trh, jak se očekává, tedy že lidé budou schopni využívat internet a tady stále jsou nedostatky. No a navíc poměrné, když se podíváte do zprávy, tak eh, evropský pracovní trh je doplňován lidmi eh, ze zemí jako Indie, Větnam a jiné části světa, Indonésie, aby prostě doplnili to, co my tu máme nyní. Ta stávající centra, kde je vysoká poptávka, v místech jako třeba v Německu o ty velké firmy, tam také připojují lidi z jiných částí Evropy třeba. Takže je tu, řekněme, velká žízeň po těch eh, kvalifikovaných eh, lidech, těch, kteří prostě nebudou mít tyto schopnosti, pro ty to bude velká výzva. Obecný dopad na zaměstnanost, některé studie již byly provedeny, je to komplexní, bude se to také lišit odvětví od odvětví, od částí světa. Jednotlivé země budou postiženy jiným způsobem. Už tu máme některé studie, je to hodně spekulativní, ale obecně ten náhled je takový, že zřejmě se zvýší zaměstnanost, ale eh, prostě něk určité skupiny tam budou mít větší ten dopad a zřejmě tedy dojde i k ztrátám míst. Zazněla zde i otázka mezi odboráři. Co s těmi, kteří nedosáhnou na ty dovednosti? To je opravdový problém a budeme muset mít jakési přizpůsobovací mechanismy. Německu konkrétně. Tam je Ministerstvo pro sociální bezpečnost, které provedlo i analýzy k této záležitosti. A pak, když máme specialisty pro dané odvětví a mění se ekonomika, co s těmi nadměrně specializovaným, s tou nadměrně specializovanou pracovní silou, která z technologického pohledu se stává v dané zemi redundantní? To je rovněž otevřená otázka. A nyní otázky do budoucna. Změny obchodního modelu například. I zde máme záležitosti, které se toho týkají, ale já se domnívám, že ne všechny podniky se budou schopny transformovat. Když se podívám na to, jak to probíhá nyní, jednotlivé firmy se integrují do technologických hodnotových řetězců, sdílí údaje, ano, hmm. to probíhá, ale tady existuje určitá mes, za kterou některé firmy už nepůjdou, zejména, že máme určité faktory neurčité, například strategické nejistoty pro malé střední podniky, co se bude dít, když něco selže, když se něco nenaplní, náklady, pro malé střední podniky někdy budou náklady přes přílišné, tedy se jim to vyplácet jednoduše nebude to rovněž omezuje míru, jakou by mohlo celé odvětví či celý náš průmyslový sektor se mohl bezbolestně přetvořit do ekonomiky 4.0. Jsou tam pouze určité meze, v níž se to bude dít. Myslím, že je rovněž na místě, abych se zmínil o argumentu, který jsem zatím nerozváděl v té prezentaci, ale rovněž na něm záleží, totiž rozdíl, co tím myslím, když hovořím o Industry 4.0 a mezi tématy přímo průmyslového internetu a internetu věcí. Industry 4 se konkrétně týká výrobních odvětví a vztahu v rámci těch odvětví a způsobu, jakým se mohou držet na trhu. Jde nám o to, abychom je připravili například na konkurenceschopnou budoucnost. Například konkrétně v německé výrobní sféře, tam se jedná o nejdůležitější výrobní sektor pro celou EU a my se chceme o ně patřičným způsobem postarat. V některých zemích už výrobní průmysl nesehrává stejně významnou roli a možná tím pádem tam té pozornosti nebude věnováno tolik. Internet věcí, to je mnohem širší koncept. Ten obsahuje nikoli pouze výrobní sektor, ale i jiná odvětví. Máme rovněž internet služeb, který jakoby vtahuje i oblast služeb, poskytování služeb do té orbity internetového hospodářství. Rovněž například General Electric a jeho využívání internetu tam, když chceme hledat příklad, tak to je dobrý příklad. Průmyslový internet se znovu týká čehokoliv ekonomice, co lze internetizovat, že tomu tak řeknu, včetně například osvětlení v urbanistice, výstavbu jak městskou, tak i například hrází, nikoli pouze výrobu. A zde musíme uvažovat v kategoriích o čem chceme hovořit a čeho chceme dosáhnout. Tedy tady musíme přesně rozlišovat. Když já hovořím o projektu Industry 4.0, tak právě mám na mysli pouze výrobní sféru a napomáhání této sféře, aby zůstala na trhu. Mění se obchodování, podnikání, ano, už se začíná měnit i určité paradigma vývoje v výrobě, ve výrobní sféře. A v Německu právě Industry 4, i oni vám řeknou, že je to zatím v té rané fázi a musíme mít 15 až 20 let, abychom to dokázali ze všeobecnit, aby se to týkalo všech a aby to byla taková všeobsažná koncepce. V současné etapě nevím, zatím to není ještě široce platné, ale dočkáme se určitě poznatků, jaké to bude mít dopady například na zaměstnanost. Pro školování pro tyto lidi. To je zajímavá otázka. V té původní dokumentaci těch osob, kteří jsou autory té myšlenky, se hovoří o tom, že tam musíme nahlížet na zvyšování kvalifikací různými zornými úhly a to musí znamenat i různé způsoby předávání vědomostí. Například tradiční absolventi počítačových technik či eh, počítačoví odborníci, možná tady hovořím o stereotypech, ale představujeme si někoho, kdo zírá na obrazovku, pak si jde koupit pizzu v poledne a pak zase sedí před tím počítačem do nekonečna. Tak my si představujeme nějakého ajťáka či programistu. Ale v rámci Industry 4.0 ti lidé musí mít i jiné dovednosti, například komunikovat s ostatními, chápat eh, obchodní a podnikatelské postupy, chápat eh, způsoby účinné komunikace s kolegy, ze zákazníky, s odběrateli, čili tady i programy, školící programy Zvyšování kvalifikací musí být koncipováno jinak, nově a to zatím nemáme, tedy tady znovu zdůrazňuji, že se jedná o úplně nový přístup i z toho ohledu nikoli pouze po technologické stránce. Doufám, že se nyní dostávám už ke konci toho seznamu zodpovězených otázek. Pak ještě tady mám jednu otázku, jakým způsobem si vede Evropa ve srovnání s ostatními zeměmi či kontinenty. V současné době je to trochu zavádějící se zmiňovat o Evropě, protože i v rámci Evropy jsou obrovské rozdíly. Německo rozhodně je tady na špici i Spojené království. Tedy ty firmy, evropské firmy, které jsou lídry ve svých odvětvích, jsou se dokážou klidně srovnat s Američany a Číňané je pak dohánějí. Jistě se nemáme za co stydět. Jsme v tom klubu těch nejlepších, ale to poselství, které je nutné pochopit, je, že když se koukáme na vývoj v různých zemích, zejména v Číně, ono se to historicky velice rychle mění to poskytuje čínskému průmyslu rozhodně velkou motivaci dostat se na tu vyšší úroveň konkurenceschopnosti a bojovat o trhy právě s Američany a s Evropany. Takže to nebudeme mít snažší, to prostředí. Vím, že tady jsou ještě i klíčové otázky které nebyly položeny, totiž bezpečnost údajů, zajištění dat a tak dále. No ale ty otázky, které zde zazněly, na ty jsem odpověděl. Děkuji, říká předseda. Ano, velice komplexním způsobem a důkladným způsobem jste pojednal o našich otázkách, tak to vám srdečně děkujeme. Možná v příštím kole se můžeme zabývat dalšími otázkami. Nyní už vám děkujeme i vašemu týmu srdečně děkujeme. Jsme rádi, že zde máme i představitele útvaru pro rozvoj a i naši výzkumníci zde mohou jednak ty otázky zkoumat, pak čekat na odpověď. z tohoto útvaru. Děkuji tedy ještě jednou. Děkuji za vaši zprávu, za vaši prezentaci a nyní, milí kolegové, jsme u konce odpolední části zasedání a 9 hodin zítra ráno začínáme s tématem vyjednávání o smlouvě TTIP pak v 10 hodin budeme hlasovat zítra dopoledne a zbytek našeho programu do 12.30 eh, dokončíme a pak budeme mít odpoledne nesmírně náročné a významné slyšení. Vše je ještě před námi. Pro většinu z vás se nyní jedná o konec dnešní části zasedání někteří ostatní ještě za šest minut se dočkají další části, totiž zahájíme zasedání koordinátoru. Eh, pane Kohlíčku, jsme rádi, že jste mezi námi. Výborně jste nakročil do své nové funkce a dopoledne jsem se doslechl, když jsem zde nebyl přítomen, že jste fantasticky aktivní. No to je opravdu důležitá věc. Váš předchůdce, byl, můžeme říci, takovým tradičním historickým členem našeho výboru a rovněž nesmírně aktivním členem tohoto výboru. Tak já doufám, že opravdu nastoupíte jako jeho náhradník s velkým úspěchem. Samozřejmě se o tom přesvědčím, je to váš první den a pak za pět minut na viděnou, milí kolegové.